Jménem výboru DV Evropského parlamentu, tedy výboru pro rozvoj, vítejte na slyšení o Palestině. Já jsem velice potěšena tím, že je tu tak velký počet účastníků. Já se jmenuji Korina Krecu, jsem místopředsedkyně výboru DV, jsem zodpovědná za vedení dnešní schůze. Proč jsme se do této iniciativy pustili především ze dvou důvodů. Mnoho bylo řečeno a napsáno o Palestině a Blízkém východě a bylo prolito velké množství krve. Dnes ale především eh, se chceme na celou otázku podívat z perspektivy rozvoje protože eh, kromě politiky hovoříme o lidech, miliony žen, mužů a dětí, kteří žijí v Gáze, Jeruzalémě a na západním břehu, trpí eh, velkými ústrky Velký počet palestinců trpí hladem, mají nedostatek vody a zdravotní péče. To je jejich každodenní realita. Humanitární situace je strašlivá. Je tam nedostatek, chronický nedostatek v nemocnicích, eh, lékařů, zdravotních sester. A to už nemluvím o školství, o školách a učitelích. Je tam obrovská nezaměstnanost, blokáda znamená e, ztráta příležitostí pro obchod. A kromě toho občané okupovaných palestinských území území nemají některá základní lidská práva a trpí eh, trvajícím ozbrojeným konfliktem. Dnes eh, se chceme zaměřit eh, spolu s našimi hosty na to, jak rozvíjet zablokovanou sociální a ekonomický rozvoj v okupovaných palestinských území. Doufám, že se může na to zaměřit z lidské perspektivy a netolik z politické. My chceme především dnes budovat mosty protože bez eh, této eh, důvěry vše zůstane jen mrtvá litera na papíru. Jde nám o palestinské muže a ženy, o podniky, univerzity, jak mohou spolupracovat, překonat potíže a přinést míra prosperitu do této části světa. Je to ambiciózní eh, výzva, ale pokud si nebudeme klást těžké dotazy, nebudeme schopni ani poskytnout rozumné odpovědi. Proto je tedy tak důležité, že se dnes koná toto slyšení v Evropském parlamentu. Parlament eh, byl velkým podporovatelem eh, míru a rozvoje v Palestině prostřednictvím práce, eh, plenárního zasedání a výborů, delegací a pracovní skupině pro Blízký východ. Evropský rozměr je samozřejmě zásadní pro palestinská území. Evropská unie poskytuje půl miliardy eur v podpůrných programech jen za loňský rok. Naše finanční prostředky jdou do zdravotnictví, vzdělávání, obchodu, školení eh, zaměstnanců veřejné správy, eh, sociálně slabým rodinám, hm, zajištění vody, eh, chrání životního prostředí, paliva. A to je jen pár oblastí. Palestina, nehledě na obrovskou pomoc ze zahraničí, je stále chudší. Víme, jaké jsou dopady chudoby. Extremisté mezi palestinci eh, mají eh, obrovskou příležitost k rekrutování nových eh, ozbrojenců, mladých lidí v Gáze a na západním břehu, kteří nemají jinou šanci než nezaměstnanost a nebo radikální hnutí. Proto my chceme, aby došlo k rozšíření obchodních výměn, mezi Eh, gázou a západním břehem a další části světa, aby a Izraelci společně mohli dále obchodovat. Je třeba podporovat eh, a investovat peníze do škol, nemocnic, infrastruktur, rozvíjení podnikatelského prostředí, protože konflikt eh, na konci roku 2008 roku 2009 zničil skoro všechno v pár dnech. Samozřejmě, že se musíme zaměřit na humanitární otázky, ale Eh, právě proto my teď chceme eh, rozdělit eh, ty, tento panel dvou částí. Budeme mít nejdříve 40 minut výměny názorů mezi hosty a poslanci. V druhém panelu vystoupí pan Tony Blair, který zanedlouho dorazí a zaměří se na politickou stránku věci. A chtěla bych zde přivítat naše hosty, pana Maxe Gellarda, koordinátora humanitární pomoci OSN pro okupovaná palestinská území, z úřadu OSN pro koordinaci humanitární eh, pomoci, pana Davida Simhu, místo předsedy Izraelsko-Palestinské komory obchodu a průmyslu, paní Barbaru Shenston, která je ředitelkou pro eh, západní břeh UNRWE a eh, paní Hanna Sinjura, což je um, představitelka Izraelsko-Palestinského centra pro výzkum a informace, eh, společné instituce Izraelců a Palestinců, kteří se zaměřují na řešení izraelsko-palestinského konfliktu a podporují dialog mezi Izraelci a Palestinci. Nyní předám slovo na 10 minut panu Maxi Gelardovi. Uh, much, Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážené poslankyně a poslanci, dámy a pánové, v rámci tohoto krátkého času, deseti minut, protože eh, byl, byl jsem zmíněn jako kurátor eh, humanitární činnosti OSN, eh, a to mě umožňuje, abych hovořil jak za oblast rozvoje, protože jsem také rezidentní koordinátor eh, humanitární pomoci v, tomto, v této oblasti. Rád bych se zaměřil na tři segmenty. Za prvé, chtěl bych mluvit o Gáze, za druhé o západním břehu. A tady je kolegyně Barbara Shenston, která je eh, z agentury pro eh, palestinské uprchlíky, takže se o tom budu zmiňovat jen velice stručně, aby Barbara o tom mohla hovořit posléze do detailu. A ještě potom chci Eh, hovořit eh, o programu eh, budování státu v Palestině. Toto slyšení se odehrává pár dní po misi LPT v Izraeli. Pan Ban Ki-moon, generální tajemník OSN, včera večer tam odletěl a před několika dny paní Eštnová také byla v oblasti Palestiny. A navíc 19. března se odehrála schůzka v Moskvě, to bylo minulý pátek. To znamená, že v této době došlo k takové koncentraci pozornosti ehm, a politického zájmu eh, o tuto oblast. Když už tedy hovoříme o kvartetu, chtěl bych zdůraznit, že předpokládám, že kvartet usiloval o to a usiluje o to v Moskvě, aby minimálně bylo, byly všechny strany podporovány k tomu, aby vyjednávali a aby dosáhli vyřešení eh, celého sporu pokud možno co nejdříve. A nyní ke Gáze. Generální tajemník tam byl tedy včera, paní eh, Eštnová několik dní předtím. Jak bych popsal situaci v Gáze právě v tuto chvíli? Eh, všichni mm, víte, o co tam jde. Jednou větou bych to mohl popsat jako zhoršující se sociálně hospodářská situace, která má velmi závažné humanitární dopady. Já jezdím do Gázy pravidelně a pokud bych se měl zaměřit na priority, tak především jde o vodu, vodu a eh, hygienickou oblast. A eh, teď to jen tak tak funguje, ale je to velice křehký, zranitelný systém. Ehm, hodně lidí ještě nemá přístup k vodě, čisté vodě. A lidé spoléhají na pitnou vodu, eh, která je, eh, která je vypracovávána z brakické vody prostřednictvím desalinizace. A teď by mělo dojít eh, k uzavření této eh, továrny, aby se mohla přepracovat, aby se mohla rekonstruovat. Eh, okamžitý dopad tohoto křehkého stavu vodohospodářského systému je to, že voda bude tedy slanější, že se s ní nedokáže vypořádat vodohospodářský systém, jedná se o 18 milionů litrů a to je opravdu hodně. A navíc by to způsobovalo, že odpadní vody eh, v tomto množství by, každého, by každodenně tedy odplývaly do Středomoří. A to by znečistilo vodu nejen pro celý region, ale ještě mnohem dál. Takže eh, co se týče eh, chudoby, to je další téma, tak tam to pořád klouže zlehka dál a dál. Když hovoříme o Gáze, tak před několika lety se jednalo o, o střední třídu, která tam žila většinou. Ale teď většina e, lidí, 80%, v Gáze spolehá na humanitární pomoc, to jest potravinu a e, finanční prostředky. Spolehají tedy na OSN, na dárce, kteří zde také sedí v této místnosti a na další partnery. Chudoba je tedy velice tvrdá. Podnikatelské prostředí, které by mělo vést k dalšímu rozvoji, nicméně eh, tato oblast podnikání je téměř sražena na kolena, eh, téměř vymazána. Ano, sice se tam dějí různé činnosti, provádějí se o podnikatelské aktivity, například nedávno jsem viděl uh, jak se znovu, znovu rodí podnik na výrobu cihel. Eh, cementy, eh, cement přichází tedy z Egypta, tunely a další materiál se získává z trose, které jsou v Gáze. A to vše se pak tedy dává dohromady a vyrábí se z toho eh, jakýsi stavební materiál. Nicméně vše se odehrává ještě na velice rudimentální úrovni. Jak to vypadá v Gáze? Je to jedním slovem obložené, obležené město. Je třeba si uvědomit, jak to vypadá. Je tam zeď, která odděluje eh, Gázu od Izraele. Eh, dá se sice projít, ale jsou hm, tyto průchozí města velice dobře kontrolována. Pak je tu blok tedy izraelského námořnictva tři míle od pobřeží, pak je tu oblast Egypta, která je také tedy oddělena hranicemi. Jedná se tedy o skutečně obležený prostor. Aby tento stav obležení eh, zmizel, eh, eh, až zmizí, tak ještě bude trvat nějakou dobu, než se Gaza zpamatuje, ale ještě mějme na paměti, že před několika málo lety ještě Gaza vyráběla nebo produkovala obrovské množství květin, řezaných květin pro Evropu. Bylo tam eh, tři eh, tisíce eh, farmářských rodin, které produkovaly tyto květiny a také rybolov byl na velmi rozšířené vysoké úrovni. Já nechci hovořit příliš dlouho o Gáze, ale v roce 2009 OSN, pouze OSN v humanitární pomoci předalo humanitární pomoc tedy 450 milionů dolarů. A to bylo jen za loňský rok. Já bych chtěl říct, že eh, by bylo zapotřebí ve skutečnosti málo peněz, kdyby eh, zde nebylo toto obležení. A nyní k západnímu břehu. Je tam eh, komplikovaná situace, podobně jako v Gáze, o tom bude určitě hovořit pan Blair, ale opět mohu konstatovat, že silné omezení obchodní činnosti na západním břehu ehm, svazuje obchodní a podnikatelské činnosti. My eh, v OSN zjišťujeme, že musíme se zaměřovat společně s dárci a s nevládními organizacemi na oblasti, ve kterých 60 eh, v některých 60 eh, podniků um, pod kontrolou Izraele. Musíme se dívat na eh, situaci sociálně ekonomickou i v Jeruzalémě. Východní Jeruzalém eh, trpí též tím, že se objevuje tam chudoba. Eh, tisíce dětí mají problémy s tím, jak se vůbec dostat do škol. Nejsou učitelé, nejsou školy, eh, velice špatná je veřejná služba v mnoha oblastech. Takže kromě jiného se objevuje sociálně ekonomická výzva řešení situace ve východním Jeruzalémě. A pak je to takzvaná zóna švu, která Eh, je takovou bariérou, která eh, odděluje tu zelenou linku. Jsou tu totiž určité, eh, určitá palestinská společenství, která žijí v tomto prostředí. Jedná se zhruba o 10 tisíc obyvatel. A mnohem víc Mnohem více důležité, že v této oblasti se nachází velká část zemědělské půdy, to je mezi tou zelenou linií a zdí, ale o tom určitě bude hovořit mnohem víc Barbara. A teď, protože už se chvíli ke konci 10 minut, jen pár slov o budování státu v Palestině, což vede předseda vlády Fayad a palestinské e, samozprávné orgány. Slyšeli jste určitě v srpnu loňského roku, že tedy vznikl tento program pro budování státu a bylo řečeno, že palestinci budou postupovat uh, k tomu, aby konsolidovali své instituce, aby je budovali, aby vznikl skutečný stát a že by se to mělo v průběhu několika let tedy stát. Ehm, teď po několika měsících. Někteří říkají, že to je optimistické, jiní až idealistické. Eh, očekává takovýto výsledek. My eh, souhlasíme s předsedou vlády, eh, že toto budování státu přispěje jako hnací síla k dalšímu Eh, posílení tohoto celého procesu. Ale já bych chtěla připomenout tři věci. Za prvé, bezpečnost v západní, na západním eh, břehu. Eh, tam, kde jsou palestinci, tam je situace mnohem lepší. Myslím, že pan Blair se o tom také asi zmíní. V palestinských městech a obcích, jako je Betlém, Nabulus, Jericho a další, tam, kde jsou palestinské bezpečnostní síly a jsou dobře školené, tam zločinnost klesla opravdu dramaticky. Což je určité pozbuzení do budoucnosti pro další rozvoj podnikání. Znamená to tedy, že to jsou oblasti pod palestinskou kontrolou. A potom, co se týče budování institucí, předseda vlády a ministr financí a další ministři dokázali vytvořit silný eh, finanční, ekonomický a daňový eh, základ, na které mohou budovat stát. Já si myslím, že to buduje určitou důvěru u dárců v to, že peníze, které půjdou do eh, palestinského systému, palestinskému lidu, půjdou tam, kam si přejeme, že budeme vědět, kde skončí a že budou tedy utraceny podle daného úmyslu. Předseda vlády Fayad také usiloval eh, s palestinskými orgány vést různé komunitární projekty eh, na západním břehu. V roce 2009 eh, byla tak tisícovka a mnoho milionů dolarů bylo vynaloženo na tento účel. To jsou tedy, mm, myslím, zásadní informace pro začátek. Prosím, paní předsedkyně. Eh, děkuji vám, říká paní předsedkyně. Ještě vám budeme klást eh, dotazy, abyste mohl rozšířit další informace. A nyní předám slovo panu Davidu Simhovi. Děkuji vám mnohokrát. Korino, eh, Chtěl bych pozdravit předsedkyni, paní Žuli předsedkyni, eh, eh, paní Žuli předsedkyni tohoto výboru, vážení poslanci a poslankyně, vážení členové panelu, dámy a pánové. Je pro mě velkou ctí zde, zde dnes být jako zástupce izraelské obchodní komunity, jehož členové se snaží o rozvoj našeho území. Rád bych zdůraznil, že já nejsem zástupce žádné politické organizace, ani nemám žádnou oficiální politickou funkci. Já pouze zastupuji ty, kteří si přejí a sní o lepší budoucnosti našeho regionu. Dnes jsme se nesešli proto, abychom hovořili o historii. A mě vypad. Promiňte, vypadl zvuk. Promiňte, mám začít od začátku, nikoliv, to není třeba. Dnes jsme se zde sešli proto, abychom, ne proto, abychom hovořili o staré nebo současné historii, ale proto, abychom se podívali na budoucnost. Já nemluvím anglicky tak dobře jako vy, ale budu se snažit. Jsme tady proto, abychom eh, se podívali na to, čeho mohou dosáhnout všechny strany, eh, které jsou zúčastněné této věci, pokud jde o izraelsko-palestinskou spolupráci. Vážení členové výboru, vážení hosté, musí být zcela jasné, eh, že jsou ehm, způsoby, jak vybudovat slibnou budoucnost na Blízkém východě. Musíme si více uvědomovat, jaké jsou problémy a co musíme udělat, aby se tyto sny uskutečnily. Nemůžeme mít jenom slogany. Před rokem několik podnikatelů, včetně mě, kteří zastupujeme různé obchodní organizace v Izraeli, tak tedy tito lidé se sešli, aby vytvořili IPCC, Izraelsko-Palestinskou obchodní komoru. Je to nevládní organizace a tato eh, komora byla oficiálně zaregistrována u Ministerstva spravedlnosti. Členy jsou výrobci, asociace, eh, členové eh, Federace komor, za eh, Ústavu pro, vý, pro vývoz, dále ostatní zástupci obchodu Pařížské Evropské eh, středisko pro mír a důvěru, eh, IPBF a mnoho dalších. Tito všichni spolu s námi se snaží budovat mosty, které jsou zaměřené na skutečnou spolupráci. IPPC se snaží eh, prostřednictvím bilaterálního obchod, podpořit bilaterální obchod mezi Palestinci a Izraelci. A tato obchodní komora se snaží prostřednictvím obchodu vytvořit sociální a ekonomické cíle a vytvořit důvěru mezi našimi národy. Od svého založení byla tato komora velmi úspěšná a jsem přesvědčen o tom, že pan Tony Blair, který se účastnil Eh, otevření naší eh, komory byl, je potěšen, nebo je potěšen, když vidí, že se nám podařilo překonat eh, byrokratické překážky a velmi pokročit. Dovolte, abych se zmínil alespoň o některých našich úspěších. Začnu tedy IPPC, touto izraelsko-palestinskou komorou, to je ta zastřešující organizace. Eh, mezi vládou Ženinu a mezi obchodní komorou Ženinu eh, se nám eh, podařilo podpořit spolupráci s izraelskými společnostmi a vytvořit společné podniky. Tím, že jsme Eh, předložili eh, jakési vodítko nebo průvodce, eh, vidíme, nebo máme seznam možných nakupujících organizací. Vzhledem k tomu, že jsou kontakty mezi palestinskými a izraelskými eh, obchodníky je daleko více informací a upravily se vztahy eh, v oblasti eh, dopravy, cel a tak dále. V Izraeli se uskutečnily různé schůzky. Máme webovou stránku, máme takzvaný snídaňový klub, který jsme založili. Některé z aktivit které eh, eh, dělá naše pařížské středisko pro mír. Mm, uskutečnil se workshop, jehož eh, který byl veden panem Nikolem Janim a který je eh, expertem ze Spojeného království. Eh, další bylo velké setkání v Jerichu, to bylo nejvyšší, největší za eh, uplynulých deset let. Více než 120 mírových organizací a jejich vůdců se sešlo na tomto fóru organizovaném eh, nevládní organizací izraelsko-palestinskou. Nedávno se uskutečnil další workshop. V tomto případě šlo o eh, farmáře z oblasti Gazy. Zhruba 25 eh, palestinských zemědělských organizací ze západního břehu se eh, účastnilo výstavy o zemědělství v roce 2010. A eh, uskutečnil se, uskutečnily se bilaterální mítingy mezi Izraelci a Palestinci ke zvýšení jejich profesionality. V roce 2009 na západní břeh z Izraela přišlo eh, Eh, přes více než milion turistů. A dále se uskutečnil seminář o balicích technologiích, zase pro zvýšení standardů. Dále eh, setkání eh, na B2B na výstavě nábytku. Dále spolupráce v oblasti outsourcingu v textilním průmyslu, to je velmi důležitá věc. Izraelsko-palestinské business forum to je věc, kterou vy znáte. Tam jde o spolupráci se švédskou obchodní eh, komunitou, dále výzkum v oblasti e-bankingu a zemědělských pojišťoven. Eh, pan eh, Hulel, který zde měl dnes být, je předsedou této organizace. V prosinci 2009 palestinské středisko pro statistiky zveřejnilo informace o procent o výsledcích nebo o situaci na západním břehu. Za uplynulých šest měsíců eh, byla nezaměstnost větší o 44,2% místo, aby klesala. V roce 2009 byla, se předpokládalo, že výroba eh, bude stoupat o 27% přes ten pokles, který se oček eh, vzrostl přes ten Eh, pokles, který se očekával. Takže to tedy jsou projekty, které nám umožňují stavět mosty. Umožňují, aby mír vznikal z dola, ze samých kořenů naší občanské společnosti ve prospěch palestinského lidu. A chci se zmínit ještě o další věc aby cokoliv bylo konstruktivní, musíme to dělat na základě pravdy a rovnosti. A já velmi věřím tomu, že se ma, můžeme hodně naučit od našich palestinských sousedů. Bez reciprocity, vzájemné spolupráce a porozumění nedošáhneme ničeho. 14 eh, miliard šekelů, což je 2,8 miliard euro, eh, je částka, eh, kterou mm, která se uplatní ze strany Izraele. A mnozí by argumentovali, že současná strategická situace způsobí nerovnováhu v regionu ale toto nás k ničemu nepřivede, takové myšlenky. A můj argument je takový, že ani já, ani moji kolegové se nevěnujeme eh, věcem, které se týkají politického řešení blízkovýchodních konfliktů. My opravdu ale vytváříme novou realitu, eh, prosperitu a vzájemné porozumění, které v ní eh, bude převládat. A pro náš sen je zcela podstatné, aby pokračoval náš vzájemný obchod. A, a proto a se nám, se snažíme, aby se nám eh, podařilo tedy angažovat vlády, abychom dosáhli míru v našem regionu. Děkuji a dávám slovo paní Barbaře Shenstone. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Přestupuji před vás jako zástupce UNRWA což je agentura OSN zaměřená na pomoc uprchlíkům na Blízkém východě. Jak víte, před 60 lety tato agentura vznikla jako dočasná agentura, aby pomáhala uprchlíkům 700 tisíc jich tehdy bylo, kteří utekli z historické Palestinsky, z Palestiny a v letech 46 a 48 přišli o své živobytí ve válce. Podle mandátu generálního shromáždění OSN z roku 49 ehm, jsme doposud se tedy snažili poskytovat podporu, humanitární e, pomoc e, uprchlíkům a bylo jich 4,7 e, milionů uprchlíků se celého okolí. Jako ředitelka pro UNRWA eh, na západním břehu vám chci eh, říci, jaké jsou další perspektivy. Třeba, že patřím k širší organizaci, mé, můj komentář se bude zaměřovat na západní břeh protože ji znám nejlépe. Dnes máme rekord 770 tisíc uprchlíků, kteří jsou registrováni na západním břehu, což je zhruba 30 obyvatel západního břehu, kterých je 2,3 miliony. Těmto poskytujeme služby, Eh, je to teda zhruba 600 tisíc lidí, kterým poskytujeme služby. Zaměřujeme se na osobní rozvoj, na péči, základní školství, na eh, asistenci a základní služby. Také se zabýváme eh, školením, školením řemesel pro nezaměstnané mladé lidi. Kromě toho na Blízkém východě má sedm velkých eh, programů, které jsou nezbytné a od roku 2000 hm, fungují eh, jak v Gaze na západním břehu, tak i nedávno Libanonu. Jedná se o iniciativy zaměřené na poskytování finančních prostředků a potravin a dalších předmětů, které jsou nezbytné pro přežití. 500 milionů dolarů, amerických eh, dolarů bylo vynaloženo ehm, a 140 mm, milionů to bylo eh, v, záp- v Gaze. Máme eh, zhruba 500 pracovníků, kteří eh, na západním břehu poskytují například základní školství. Většina našich zaměstnanců jsou sami uprchlíci. Jak vypadá tedy stávající situace na západním břehu? Uprchlíci žijí v situaci, eh, která je vleklou humanitární krizí s drobnými eh, nadějemi na zlepšení v roce 2010. Pro většinu uprchlíků to znamená, že pochází z těch nejchudších eh, v západním břehu, ta situace se v podstatě pro ně nemění a je pro ně smutná a obtížná. Krize trvá dál, je způsobená trvající eh, okupací západního břeha, dochází tedy k teritoriální fragmentaci, omezování pohybu osob a zboží, eh, je bržděn ekonomický růst, systematicky se porušují eh, práva až pro příliš mnoho palestinců, včetně tedy uprchlíků na západním břehu. To vše tedy důsledek okupace. V roce 2009 je pravda, že došlo k určitým známkám ekonomické obnovy. Eh, nehledě na omezení pohybu a eh, dalších bezpečnostních opatření ve větších eh, městech. Tento vývoj je velice vítaný, nicméně měl by být chápán takový, jaký skutečně je. Myslím, že je příliš záhy na to, abychom začali oslavovat Pozitivní známky nárůstu ekonomické činnosti jsou drobné a jen místní, jsou jen lokalizované. Obecný trend by měl skutečně vést k dalšímu rozvoji s tím velkým R. Eh, zda něco eh, z minulého týdne z těch suzek přispělo k dalšímu vývoji? Ano. Je tu větší ekonomická činnost, ale ty změny jsou příliš malé. Investoři stále ještě nemají důvěru v to, aby se vrátili na tato území. Eh, je sice pravda, že některé checkpointy už byly zrušeny, nicméně další checkpointy jsou dočasné anebo jsou, um, jsou pohyblivé. Je zapotřebí, aby vzniklo větší, větší pocit bezpečí na daném území. Um, díky tomu, že palestinské bezpečnostní síly jsou stále lépe eh, školeny a vzdělávány, eh, jsou schopny zabezpečit větší stupeň bezpečí. Je ale eh, třeba, aby eh, se lidé cítili bezpečně, protože eh, dochází k tomu, že jsou stíhaní například lidé, kteří jsou chápaní jako disidenti, některá území jsou, mm, jsou oddělena, jsou osamocena. Navíc mm, z druhé strany jsou problémy kvůli tomu, že že existují stále ještě checkpointy, některé z nich tedy přenosné. Světová banka, a to jsou také naše zkušenosti z místa, hovoří o tom, že příliš brzo je na to, abychom hovořili o tom, že dochází k nějakému nárůstu obchodních a podnikatelských aktivit na západním břehu. Třeba, že konečně po mnoha letech došlo k růstu HDP v Palestině. Je příliš záhy na to, abychom mohli říct, že se jedná o skutečnou trvající tendenci. Většina růstu je generována tím, že tam, vynakla- že tam investují peníze dárci. Takže za poslední eh, léta ehm, dárci investovali hodně, aby napravili škody z válek, což ovšem není udržitelný eh, růst. Palestinské orgány trpí velkým deficitem. Je třeba, aby docházelo k podpoře obchodních aktivit po celém západním eh, břehu. Třeba, že je možný pouze ten vnitřní pohyb po tomto území. Je Eh, je zapotřebí, eh, aby došlo k otevření pohybu zároveň i mimo území západního břehu Gázy a Izrael, což se ještě nestalo. Pokud chceme změnit eh, tendenci, eh, která měla devastující účinek na eh, palestinskou ekonomiku. Musíme dosáhnout eh, toho otevření země. HDP se od roku 1999 o třetinu snižuje. A další Pokračování konfliktu nadále podkopává způsob, jakým se lidé vydělávají na živobytí v Palestině. E, mezi uprchlíky palestinskými je velice rozšířená chudoba. Nezaměstnanost je, má šokující úroveň. Nejvyšší nezaměstnanost je mezi mladými lidmi. Nejvyšší nezaměstnanost je eh, zjištěna eh, v Kalkelii a v Hebronu, což jsou dvě eh, komunity, které jsou velice, které velice trpí tím oddělením od dalšího území. Někde se zvedá na 50 a tím se osady uprchlíků stávají osadami, které závisí z valné části nad e, tím, co jim dodají humanitární organizace a nebo jejich příbuzní ze zahraničí. Je třeba, abychom zajistili také potravnou bezpečnost v některých částech západního břehu, protože tam jsou opravdu místa, která jsou e, ve velice křehkém e, stavu a jsou, jsou mm, v rizikovém stavu. 79 eh, lidí má potíže s tím, jak získá potraviny. Eh, jsou tam opravdu znepokojivé ukazatele stavu zdraví. 15 eh, dětí je podvyživených a mnoho dětí trpí znaky podvýživy. Tyto ukazatele jsou velice vysoké eh, na západním břehu a podle eh, eh, VHO se na o velice závažné ukazatele. Ekonomika sice ukazuje trochu pokroku, ale nezlepšuje se svoboda pohybu, naopak je omezován pohyb. Východní část města byla uzavřena od západního břehu a Eh, tak palestinci mají stále méně prostoru pro svůj vlastní život. Eh, východní Jeruzalém se mění v jakýsi slum. Kolegové, kteří tam byli, viděli, jak dochází k tomuto úpadku této části města. Násilí a, ne, a nedostatek bezpečí je důležitým prvkem. Eh, jedná se o střety, ať už voj, ozbrojené či neozbrojené, útoky spojené s válečnými útoky a obecným nedostatkem práva a pořádku. Jsou tam e, ozbrojenci, kteří ovšem e, už jsou víceméně kontrolovány na mnoha územích. Ale tato problematika je mm, stále ještě velice živá, velice působí velké potíže, protože i e, prosazování soudní pravomoci je velice obtížné tím, jak je země rozdrobena. Je tedy zapotřebí, aby došlo k usmíření v rámci e, Palestiny. Je třeba e, se snažit e, dosáhnout toho, aby byly volby, záleží na tom, kdy ty volby budou. A celá tato situace která je velice nejistá, není v ní dostatek transparentnosti, znepříjemňuje lidem život a neumožňuje jim zabývat se touhami a nadějemi do budoucnosti. Podle zpráv Světové banky eh, bariéry, které vznikly kolem Palestiny, omezení eh, rozvoje vodohospodářského a dalších infrastruktur, eh, způsobuje veliké potíže a velice poškozuje možnost eh, hospodářského růstu na západním břehu. Dámy a pánové, potřebujeme vaši pomoc, potřebujeme, aby došlo ke skutečnému pozitivnímu vývoji na tomto území bez jakékoliv váhání. Je třeba, abychom skutečně dosáhli pokroku, pokud chceme, aby byla vykořeněna chudoba na tomto místě. A mm, palestinští občané musí mít příležitost, aby skutečně vládli sami sobě na svém území. Musíme také se zaměřit na východní Jeruzalém, kde je třeba dosáhnout sociálního smíru a dalšího rozvoje. Musíme pokračovat v dalším, další podpoře palestinských orgánů a podporovat je v jejich snaze vybudovat mírný, mírový stát žijící v souladu se svými sousedy. Je třeba, abychom politicky podporovali mír. Alternativou Alternativa je totiž tak strašná, že je lepší o ní ani nepřemýšlet. Eh, Nyní dávám slovo paní Hanna Seniora z Izraelsko-palestinského střediska pro výzkum a informace. Eh, dobrý den, eh, dámy a pánové. Byl jsem pozván na to to eh, zasedání jako zástupce eh, centra, jehož jsem ředitelem. Kromě toho eh, mám ještě pověřovací listiny Palestinské rady který volí eh, výbor PLO. A já si říkám, proč eh, nešlo to pozvání taky tam. Možná důvod je takové, že toto slyšení se týká ekonomického vývoje. A já eh, zastupuji palestinský lid také jako předseda mm, palestinské Eh, eh, komory pro rozvoj a jako zástupce Evropsko-palestinské obchodní komory a jako zástupce Izraelsko-palestinského centra pro výzkum a informace bych možná měl začít eh, tím, že řeknu, že my palestinci se snažíme ukázat, že jsme připraveni pracovat ve všech oblastech se svými izraelskými sousedy v oblasti ekonomické i politické protože chceme, aby skončila okupace, chceme, abychom dosáhli stabilního řešení, ve kterém budeme mít svůj vlastní palestinský stát, který bude vedle izraelského státu. A pokud jde o ekonomiku, a to je dnešní téma, a jsem vám jsem vděčný eh, kolegům eh, z Honorua, eh, z UNRVA, že se věnují pásmu Gazy a západnímu břehu. Mm, snažíme se totiž rozvíjet palestinskou ekonomiku a pro nás je to velmi důležitá věc, protože chceme být soběstační chceme eh, sami eh, se starat o své přirozené a rozvojové potřeby. A k tomu samozřejmě musí skončit. A kolegové se zmiňovali o tom, co se děje v Gaze a na západním břehu. Ale přesto všechno pan Simha ví, že jsme vytvořili eh, palestinsko-izraelské obchodní fórum, eh, kde se pro, eh, kde se hovořilo o tom, že obchodní vztahy mohou překonat mnohé překážky. Ví se, že máme více než 660 checkpointů, které brání svobodě pohybu. Naším největším problémem je přístup a pohyb. A my se nebudeme stydět to předložit nejvyšším autoritám v Izraeli. Nedávno jsme uskutečnili schůzku se z, s místopředsedou současné izraelské vlády který je osobou odpovědnou za ekonomický rozvoj a mezinárodní vztahy. Je to ministr Silvan Šalom. A spolu s ním jsme tedy hovořili a hovořili jsme o třech hlavních e, problémech. Jedním je přístup a pohyb. Řekli jsme mu, Váš ministerský předseda hovoří o ekonomickém míru. My nejsme proti ekonomickému míru, ale chceme skutečně vážný proces vývoje ekonomiky. Bylo zde již zmíněno, že Salam Fayad, náš současný předseda vlády, v srpnu, to znamená už více než před půl rokem, předložil takzvaný Fajadův plán eh, k rozvoji eh, ekonomické, politické i bezpečnostní infrastruktury naší země. A přesto všechno v tomto období, které je kratší než eh, rok, se mu podařilo uskutečnit 100 050 projektů v oblasti A a B a nikoliv v oblasti C. A hned vysvětlím, co to ty oblasti A, B, C jsou. Už zde o nich byla řeč. Na západním břehu eh, jsou, je oblast, oblast, která je prakticky plně eh, pod kontrolou izraelských vojenských eh, autorit. Více než 40 nebo eh, my máme méně než kontrolu nad, více, nad méně než 40 západního břehu a my eh, předpokládáme, že budeme sdílet eh, kontrolu v oblasti B s Izraelem, pokud jde o bezpečnost. A v oblasti C to je více než 60 západního břehu, tam nemáme vůbec žádnou kontrolu. Tato oblast je výhradně pod kontrolou izraelského eh, ministerstva obrany a takzvané civilní zprávy, která v podstatě je vojenskou zprávou. A eh, musíme, eh, my musíme mít eh, propustky nebo licence, když chceme působit na západním brahu, eh, břehu. Takže ministr Šalom eh, s námi hovořil. Hovořili jsme o možném vývoji naší ekonomiky proto, aby palestinci byli soběstační a musíme odstranit většinu blokád na silnicích. Izrael už jich 30 odstranilo, ale pořád jich tam více než 600 zbývá. A pokud jde o obchod, já si myslím, že eh, to nejste vy, kdo kontroluje naše hranice. Naše hranice s Egyptem, eh, Rafah který je eh, ve pásmu Gazy, ale naše hranice s Jordánskem je pod plnou kontrolou izraelských vojenských eh, autorit orgánů. Takže pokud jde o obchod, když totiž chcete obchodovat, tak nejdůležitější je vyvážet. A musíte mít možnost eh, tedy volně exportovat ale každý palestinský export musí projít bezpečnostní kontrolou izraelskou a nejenom export, ale i dovoz, import. Takže to jsou překážky, které je třeba odstranit. A dám příklady toho, kde už byly odstraněny. My i v Palestině máme v oblasti Ramaláhu farmaceutický průmysl a podařilo se nám vyvážet do arabských zemí a začínáme vyvážet do Evropské unie. A máme problém, abychom mohli exportovat do Evropské unie, musíme mít možnost toho, že eh, ty naše produkty od výrobce v Ramalahu půjdou přímo k obchodníkům nebo k, k do, do příslušné továrny v Německu, a, protože jde o léčiva. Ale kvůli izraelským omezením máme problém, protože Izraelci trvají na tom, že ta zásilka musí být otevřená, takže oni otevírají ty zásilky, kontrolují je, znovu je zaplombují, ale to není možné, tak nemůžeme dělat eh, obchod. Naši obchodníci na Maltě vytvořili eh, společnou mm, německo-palestinskou eh, výrobnu léků eh, formou společného podniku joint venture, aby se toto vyřešilo. Takže to jsou problémy, které musíme překonávat v exportu. Velmi úzce spolupracujeme také s Izraelci, především v cestovním ruchu. Turistika je významnou budoucností a umožní palestinské ekonomice získávat devizi. V současné době je pro našeho ministra eh, turistiky, který žije v Betlémě a který je odborníkem na cestovní ruch a spolupracoval s izraelským ministrem kterém eh, s předchozími izraelskými ministry eh, turistiky, eh, tak nyní má obtíže se spolupracovat se současným. To je velká potíž. Takže a my říkáme to tež panu Silvanu Šalomovi. Věřím, že Potřebujeme i další věci a říkali jsme to panu Šalomovi. Pokud plán na palestinský, eh, pokud palestinský rozvojový plán, takzvaný Fajadův plán, bude fungovat, bude velmi podstatné, aby izraelské autority umožnili palestinským obchodníkům působit v oblasti C, protože to je jediná oblast, kde můžeme expandovat. Oblasti A a B, já nebudu hovořit o zdi, protože máme hovořit o rozvoji, nebudu hovořit o konfiskacích eh, půdy ale jediná oblast, která je otevřená pro palestinskou obchodní kon, eh, komunitu, proto aby se mohla rozvíjet a stala se soběstačnou, je oblast C. A musíme mít možnost ji používat. Pan Netanyahu hovořil o ekonomickém míru a to jsou v podstatě, to je jenom v podstatě PR. Pokud nebudeme mít žádnou možnost budovat a působit v oblasti C, eh, nesplní se rozvojová část eh, Fajadova plánu. A dovolte, abych přešel k, té, k nejdůležitější otázce, kterou palestinci mají, a tou je pásmo Gazy. Pan Šalom. Eh, chce, chtěl potrestat Eh, Hamas. Ale eh, teď dochází ke kolektivnímu trestu eh, jednoho a půl milionu palestinců, kteří nic neudělali. Vy netrestáte Hamas, vy trestáte občany. Způsobilo to nezaměstnanost přes 50 80 rodin v pásmu Gazy žije pod, pod hranicí bídy a v Gaze je jenom pár významných výrobců protože je problém s dovozem surovin. Ti, kteří chtěli dovážet suroviny, zbankrotovali a tím pádem eh, to, to způsobilo vlastně bankrot i zaměstnanců. Takže my poznám, pomáháme palestincům z pásma bazy, aby rozvíjeli ekonomiku, ale oni vlastně nemají žádnou možnost se o sebe postarat tunely, které nyní probíhají mezi Gazou a Egyptem, eh, jsou podstatným eh, přínosem zisků pro Hamas. Pásmo Gazy, kdyby mohlo importovat eh, tak jako dříve, tak potom by ty výnosy šly do Ramaláhu příslušným úřadům. Více než polovina palestinců palestinského rozpočtu v Ramaláhu 120 milionů dolarů eh, každý měsíc jde na uspokojování humanitárních potřeb a na úředníky v pásmu Gazy. Každý rok tedy 1,5 miliardy dolarů eh, pomoci z Ramaláhu d je bratrům, eh, jej, nebo palestinským bratrům v pásmu Gazy. Doktor Sayat říkal, že pro letošní rok 2010 budeme mít eh, desetiprocentní rozpočet nebo podporu rozpočtu, lépe řečeno. Loni jsme dostali zhruba 1,5 miliardy eh, podpory a všechna šla do pásma gazy. A letos potřebujeme jenom 1,2 miliardy dolarů. Většina půjde zase do pásma gazy a 300 milionů eh, půjde ze rozpočtu palestinské samozprávy. Takže západní břeh a pásmo Gazy pomalu budují svou ekonomiku. na západním břehu ekonomika loni rostla o 7 Očekáváme týž růst i pro letošní rok. Ale co opravdu potřebujeme, je to, abychom mohli využívat e, území, na kterém žijeme, abychom tam mohli vybudovat příslušnou infrastrukturu. A budu hovořit o Jeruzalému. Ten mi leží v srdci, protože jsem se tam narodil. Jenom dvě minutky, prosím, a skončím. Jeruzalém eh, je obležen eh, izraelskými, nebo byl obležen izraelskými osadami. On vypadá jako takový sendvič a teď v uplynulých dvou letech se děje totéž na, ve východním Jeruzalému. V, v mnoha konkrétních čtvrtích tohoto města. A lidé jsou vyháněni eh, ze svých domovů, protože se říká, že eh, tam, kde teď žije, žijí, že ty domy patřily Eh, Izraelcům. Já jsem se narodil v Aká eh, na Hebronské, v eh, Hebronské ulici a tam a, a mohu říkat, dejte mi zpátky domov v západním Jeruzalémě. Pořád se objevují provokace takového typu jsou eh, ohrožením mírového procesu. Eh, doufám, že, ale já přesto se dívám do budoucna a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám eh, za prezentaci. Nyní máme zhruba hodinu a půl, aby kolegové mohli položit pardon, 30 minut, půl hodiny, aby kolegové eh, položili otázky, takže prosím vás, když se budete ptát, eh, řekněte, eh, na koho vaše otázka směřuje a budeme vždycky sbírat tři otázky a na ně odpovídat. Paní Bernard. Madame Donc Ano, já jsem členkou skupiny Raferta a parlamentního schromáždění Euromed. Chtěla bych říci jednu věc, a sice mírový proces může být pouze procesem dekolonizačním. Dnes však probíhá kolonizace eh, velmi ostře, a to ze strany Liebermana a Netanyahu a jejich vlády. To znamená, že neprobíhá mírový proces. Bylo by tedy nezbytné nejdříve ukončit kolonizaci a dekolonizovat. Rozhodnutí Evropského soudního dvora z 26. února říká, že evropské celní orgány nemohou dát preferenční statut eh, eh, zboží ze západního břehu. Já jsem se setkala s celou řadou účastníků a velmi vítám práci, kterou uskutečňujete na západním břehu. Hovořili jsme o této záležitosti a já jsem si uvědomila, že především zemědělské produkty z gazy eh, jsou eh, převáženy a etikety jsou měněny tak, aby to vypadalo jako, že jsou to produkty e, izraelské. Takže zde jsou problémy s e, tímto označením. Druhá otázka se týká. Dobře, jenom jednu otázku, děkuji. Mr. Pan Henču. Thank you, Mr. Sunt membru în Comisia ITRE și aici sunt în calitate de membru al... Jsem členem výboru ITRE a zde jsem zástupcem palestinské delegace. Pokud jde o mír, mírový proces na Blízkém východě, je prioritou Evropské unie a Evropská unie se musí tedy více účastnit tohoto procesu. A velmi důležitým aspektem spolupráce mezi Evropskou unii a Palestínou stranou je ekonomický aspekt a aspekt humanitární pomoci. Chci připomenout, že Evropská unie je významným eh, obchodním partnerem eh, nejenom Izraele, ale také Palestíny, Libanonu, eh, Saudské Arábie a Sýrie Evropská unie s více než miliardou eh, příspěvku za rok je obrovským dárcem a eh, spolupracujeme v rámci evropské eh, politiky partner eh, sousedství. A byli bychom rádi, kdyby se tato politika v oblasti udržela a ještě dále rozvíjela, protože konflikt ještě neskončil. A eh, rozhovory nemohou pokračovat, dokud bude přetrvávat ekonomická a humanitární krize na jedné ze stran. Myslíte si, že ekonomická, finanční a, a sociální e, renovace e, znamená e, nebo je předpokladem pro ukončení nepřátelství? Děkuji vám. Spoštovani, jaz bom govoril po slovensko. Rad bi Děkuji, budu hovořit slovinsky. Chtěl jsem eh, poděkovat eh, řečníkům a chci mluvit o velice důležitém aspektu izraelsko-palestinského konfliktu, tedy budování mostů pro ekonomickou obnovu či růst. Myslím si, že toto je výjimečná příležitost určitým způsobem Určitým způsobem bychom měli uvažovat i o jiném eh, rozměru tohoto eh, pokroku, ale člověk to nemůže zařídit eh, sám. Takže musíme uvažovat o tom, co řekla pan Signora. Hovořil o velice důležitých prvcích. Pokaždé, když mluvíme mm, o bezpečnostním nebo hospodářském aspektu, musíme brát v úvahu to, že tato diskuse v okupovaných územích má smysl pouze, když se hovoří o dvou suverénních státech. Tak by eh, totiž měla vypadat ta konečná situace, to by měl být cíl směřování. A pak tedy bude jasná bezpečnost a další. A vše mimo tento kontext má eh, druhotný význam. Myslím, že máme dost důvodů k tomu a slyšeli jsme některé z argumentů i dnes. Máme tedy e, důvod se e, důvod pochybovat o tom, že bych se situace na okupovaných územích zlepšovala. A že Izrael by se chtěl zříct e, své úlohy Eh, okupanta, který kontroluje území a stanoví omezení pro pohyb osoby zboží. Nicméně hm, zrušení těchto omezení jsou nezbytnou podmínkou pro zlepšení hospodářské situace. Dokud tomu nedojde, tak se situace nezlepší. Zde skončím. Nemá totiž smysl v takovémto kontextu dál diskutovat. Vítám dobrou vůli z obou dvou stran a zástupců z obou dvou stran, kteří přijeli mezi nás. Moje otázka může být jen jediná, ale celá řada jich zůstává dál otevřená a bude nás eh, doprovázet po celou cestu tohoto procesu. Je to otázka přístupu k humanitární pomoci. Byl jsem na Blízkém východě, bylo mi tam řečeno pokaždé, že izraelské orgány využívají eh, své možnosti kontroly území eh, k tomu, aby omezovali přístup k humanitární pomoci, že vytvářejí různé byrokratické překážky, jako různé triky od toho že eh, seznamu předmětů, které lze tam dodáv, dovážet, což samozřejmě zhoršuje situaci v pomoci u humanitárních organizací. A pokud to tak skutečně je, tak bych Eh, rád věděl, eh, jak situace vypadá. Možná by někdo z hostů chtěl odpovědět, říká paní předsedající. Mimo mikrofon. Já bych mohl hovořit o, o eh, Gáze, území Gázy. Podívejte, zastávající situace Rozvoj je velice obtížný. Nehledě na potíže se snažíme dosáhnout rozvoje, ale zastávající situace, kdy je nedostatečný přístup na území a z území a také omezení pohybu, jako na území Gázy, je velmi obtížné Eh, uvažovat o tom, že bychom rozvinuli naši hospodářskou infrastrukturu. Pásmo Gazy, a to jsem zjistil od obyvatelů Gazy, eh, jejich myšlenka je stát se něčím jako Andorou. Oni chtějí být místem obchodu, nikoli výroby. Oni eh, už za egyptianů byli obchodním centrem, za Nasira. Všichni egyptiané tam jezdili nakupovat do území Gázy. A Gaza prosperovala. Takže myslím, že takovýto příklad by mohl být využit do budoucnosti. Ale teď to nejz, nelze učinit, protože není mír. Pokud skončí okupace, pokud bude mír, obyvatelé Gázy nejenže budou vítat obyvatele západního břehu či egyptěny z Egyptu, ale budou chtít obchodovat i s Izraelci, protože Izraelci také jezdili nakupovat do Gázy. Paní Shenstone? Um, yes, humanitarian access is difficult. It's particular... Ano, hovoříte o obtížnosti přístupu nebo vstupu do Gázy a obráceně. Chtěla bych, aby o tom řekl něco Max. Ale jsou to omezení i na západním břehu. Jsou tam administrativní omezení, i pro náš, naše zaměstnance je obtížné se dostat z místa na místo. E, můžeme projít jen některými checkpointy. A izraelská vláda také to chápe tak, že naše práce a práce dalších agentů je důležitá. Nicméně e, přes to pochopení by mohli učinit víc pro to, aby nám práci usnadnili. Situace v Gáze konkrétně je velmi vážná. Maxi, prosím, můžeš pokračovat? Uh, velmi stručně ohledně Gázy. Podobně, jak říkala Barbara, bych měl dodat, že je eh, tu jen velmi úzký seznam různých eh, potravinových eh, produktů a dalších eh, předmětů, které mohou projít a také finanční prostředky, které mohou projít do Gázy. To je ten problém. Možná to je 25-30 položek. Před blokádou to bylo 6-7 tisíc různých položek, které mohly do území Gázy. A to je ten nejjednodušší příklad. Cement například, eh, aby mohlo dojít k rekonstrukci gazy, se nesmí dostat do gazy. Děkuji za tyto dotazy. Teď bych chtěla navrhnout, abychom si dali krátkou pauzu eh, po eh, dalších posledních otázkách. Ano, děkuji. Já jsem jen málo kdy viděl tak takovou situaci eh, jako v oblasti Gazy před několika lety a někdo řekl, že se situace ještě zhoršuje, takže si nedovedu představit, jak se to zhoršuje. Já bych měl jednoduchou otázku. Pokud číslo, které bylo, bylo již uvedeno ještě předtím, než jsem eh, přišel, já se ptám na společné příjmy na základě eh, zahraničního obchodu Izraelu, tedy jak eh, jakou částku na začátku roku 2010 má, by měl mít k dispozici palestinský nějaký eh, orgán jak pro eh, gazu, tak pro západní břeh. Děkuji. Už prosím jen eh, pan Svensson, abychom to stihli do druhého kola našeho panelu. Ano, děkuji, paní předsedající. My samozřejmě všichni jsme si zajedno v tom, že skutečně doufáme, že oba sousedské státy budou v míru žít vedle sebe. Nebudu opakovat to, co bylo řečeno, měl bych specifickou otázku. Víme, že Hamas je označována za teroristickou organizaci a když tedy máme hovořit o ekonomickém vývoji, tak mezi Fatahem a Hamasem eh, také vidíme určitou brzdu. Brzdu, která zastavuje také rozvoj vztahů vztahů mezi Gazou a Egyptem. Slyšeli jsme také, že Hamas hraje důležitou roli i Promiňte, Gaza hraje důležitou roli v obchodě, tedy tak tomu bylo v minulosti, ale nyní tomu již tak není. A proto bych já rád věděl, jak se volný pohyb a obchod ovlivňuje tím, že eh, je tam eh, Hamas, který je zase v napětí s ostatními. Děkuji, paní předsedající. Já jsem měl možnost ve čtvrtek se zúčastnit konference o eh, gender issues v konfliktu Blízkého východu. Byly tam ženy z Palestiny, Izraelu, byly tam také zástupci kvartetu USA a dalších státu vyjádřili zcela jasně eh, to, že eh, pro řešení ve formě dvou států eh, není možné uskutečnit nyní, že nevidí žádnou perspektivu a nevidí také žádnou ochotu obyvatelstva zapojit se do řešení tohoto problému. Řekli také zcela jasně, že humanitární situace je katastrofální jak na západním břehu, tak v Gaze a já jsem v Gaze byl v lednu, viděl jsem, jak strašná je ta situace. Politická vůle skutečně všech zúčastněných stran v tomto regionu je nedostatečná. A proto se obracíme na pana senioru. Ptám se, jaké politické kroky vidíte jako reálnou možnost jak v Izraeli, tak i v Palestině, aby bylo možné vyjít se eh, této situace. Jakou politickou roli musí hrát Evropská unie, tedy vedle humanitární eh, podpory a jaké kroky činí eh, palestinská strana především také ze strany PLO eh, co do eh, vnitropalestinského usmíření a co může udělat Izrael zase na své straně. Děkuji. Děkuji, takže tři další otázky. Pan Derosa, Depa a pan Arsenis. Děkuji vám. Předsedové parlamentních eh, delegací PLC a jsem taky členem eh, parlamentní pracovní skupiny. A navštívil jsem eh, Gazu a západní břeh v prosinci a potom v únoru Eh, taky minulého roku. Krátce jsme byli i v pásmu Gazy. A to, co, když vezmu to, co říkáte dnes, tak není žádná změna mezi tím, jaká je situace teď a jaká byla před rokem. A to je eh, velmi eh, závažné protože Evropská unie udržuje velmi silné politické a ekonomické vztahy eh, s Izraelem a vliv Izraele tedy by měl být velmi silný a měli bychom být eh, schopni přesvědčit Izrael, aby alespoň uvolnil situaci na západním břehu a v Gaze. Náš záměr bude se na to od nynějška zaměřit abychom tak eh, přispěli k míru v regionu. Byl jsem velmi rád, že jsem slyšel dnešní prezentace. Všechny mě potěšily a potěšila mě především prezentace, eh, která se týkala obchodníků, protože my jsme eh, se setkali tedy eh, s informacemi z obchodních komor. Tam vlastně eh, firmy byly zničeny, eh, nemůže se tam nic dělat, materiál, suroviny se dováží těmi tunely. A když hovoříme o oblasti, tak Palestina, západní banka za nemohou prosperovat, protože není svoboda obchodování, není svoboda dovozu a vývozu. Takže budování budování mostů je v tomto smyslu výjimečně důležité. Já jsem se setkal s obchodními komorami eh, v Gaze eh, vlastně až eh, teď Eh, poprvé a je potřeba, abychom se setkávali ještě více, protože obchodníci, eh, no, podnikatelé obecně mají obrovský vliv, mohou změnit politiku a mohou otevřít možnost dosažení míru v tomto regionu, aby převládla demokracie. Takže si myslím, že můžeme hrát velmi eh, silnou roli, která se může využít a můžeme to využít využít tedy lepších vztahů, dobrých vztahů s Evropským parlamentem. Už je velmi pozdě a proto bych navrhla zbývajícím kolegům, aby se eh, zeptali až v dalším panelu a nyní dávám slovo našim hostům. S, s dovolením s, odpovím na tu otázku, eh, eh, která byla kladena na začátku. Pan Schulz, myslím, začnu tedy odpovědí jemu. Pokud je obchodní komunitu v Izraeli, už po dlouhá léta obchodují s Gazou a se západním eh, břehem. A my znovu začneme. Veškeré to úsilí začne znovu. Protože, jak jsem říkal, my nejsme politici. My se snažíme eh, pošťouchnout naše vlády, aby eh, si sedli k jednomu stolu a aby našli řešení. A my věříme tomu, že můžeme vytvořit kořeny důvěry jednoho ve druh, k druhému, eh, protože je faktem a nikoli sloganem, že lidé, obchodníci spolu, eh, spolupracují, protože dříve přátelé spolupracovali, eh, dělali obchody, byli to přátelé a říkáme, že, to, že říkají, že to budou dělat zas, protože je to dobré pro všechny. A v Gaze situace taková je, takže my teď vlastně jenom sedíme a čekáme, abychom mohli udělat cokoliv pro zlepšení situace tam. A já říkám, eh, nebo to, co říkám, říkám jménem obchodní komunity. Já nejsem politik. Eh, pan seniora, eh, palestinský rozpočet je 3 miliardy dolarů a Hamas se dostal k moci ve volbách, kdyby mohl vládnout a zde já kladu vinu Evropské unii, eh, že eh, stojí po boku USA a Izraele a bojkotují Hamas, tak si eh, myslím, že by došlo k tomu, co se dělo v případě Alžírska. Alžírsko v Alžírsku jsme měli, jsme měli FNLL, FNLA, eh, to bylo něco jako je PLO v eh, Palestíně a FNL eh, neměli možnost se účastnit vlády. Eh, byla tam, bylo tam několik válek a dokonce ještě i teď jsem četl v novinách, že byli zavražděni lidé, protože eh, nebylo povoleno extremistům eh, se účastnit vlády. Je totiž takové pravidlo, že by, že zmírně, že by zmírnili své stanovisko. Od 28.3. tohoto eh, měsíce se uskutečnil, nebo 28. se uskutečnil arabský summit. A eh, je to eh, příslip, aby se situace posunula ku předu. Já vím, že jste byli velmi štědří, eh, pokud jde o určité aspekty podpory eh, Palestině, ale je třeba eh, se taky angažovat politicky. Nedávno v Moskvě bylo přijato usnesení kvartetu a hovořilo se o tom, že za dva roky dojde k uznání nezávislého palestinského státu. Já si myslím, že to něco takového by měl udělat i Evropský parlament, protože jinak ten, eh, eh, ten jinak žádný pokrok nebude, ale eh, nedosáhneme toho a Palestína nebude nezávislou. Jsou palestinských táborech v současné době není možné Eh, hovořit eh, s Izraelci, i když bychom eh, to dělali, protože jsme přesvědčeni, že i tento proces by pomohl. Děkuji vám. Děkuji všem hostům, všem řečníkům a budeme mít krátkou přestávku před zahájením druhého panelu.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 Maybe press will help us to... Možná by nám tisk mohl pomoci, abychom mohli zahájit eh, druhou část našeho panelu. So, we came to, to we come to our second panel this Zahájíme tedy ten náš druhý panel, který organizujeme společně s výborem eh, pro zahraniční eh, záležitosti Evropského parlamentu. Tento seminář je velice zajímavý a také díky tomu, že mezi nás přichází pan Tony Blair, bývalý ministerský předseda Velké Británie, který dnes ráno přiletěl z Izraele. Děkujeme vám za to, že jste mezi nás přijel jako zvláštní představitel kvartetu pro Blízký východ zná velice dobře situaci jednotlivých zúčastněných stran i e, překážky možných přijatelných řešení. Když jsme uvažovali o zorganizování tohoto semináře, e, začali jsme z toho, že zapotřebí postupovat politicky neutrálně, po jak jen to je možné, aby se dokázalo dojít řešení e, na základě politických rozhodnutí. Nicméně jsme se zaměřili na rozvoj, humanitární pomoc a hospodářskou spolupráci v Gaze a západním břehu. Těšíme se na pohled pana Tonyho Blaira, který nám ukáže jasnější obrázek celého území a priority rozvoje, eh, rozvojové pomoci spolu s politickými řešeními, které Evropská unie a mezinárodní společnosti může poskytnout západnímu břehu a Gaze. Pane Blaire, eh, předávám vám slovo. Thank you very much indeed. Děkuji vám mnohokrát. A děkuji za příležitost zde k vám pro, eh, pohovořit. Moje pomoc začne tím, že eh, budu hovořit obecně o situaci a pak budu hovořit o tom, co děláme konkrétně my. Zpočátku hned bych chtěl poděkovat Evropské unii za práci a za podporu, palestinské samozprávě. Evropská unie je největším podporovatelem a dárcem palestinské samozprávě a já řeknu, jak se tyto peníze využívají ve prospěch palestinského lidu. Ale než o tom budu hovořit, tak bych chtěl říci, že jsem opravdu v noc, přes noc se vracel z tohoto regionu. Včera jsem hovořil v Jeruzalémě, hovořil jsem s izraelským i s palestinským vedením. A všichni, bylo to, eh, víme, jak je, to, jaká, jak je situace obtížná v plynulých, dnech, v plynulých dnech, ale jsou dvě základní otázky. Jak se posunout nějak někam pryč z té eh, závažné, z tragické situace, kdy byly zmařeny životy mladých palestinců jak tedy se z této situace dostat? A to je otázka politických jednání. A za druhé, jak zajistíme, že palestinský, aby se eh, palestinský stát stál možností reálnější a jak se může eh, realizovat eh, status palestinského lidu. E, všichni víte, že tato jednání probíhají a chceme, aby mezi Izraelci a Palestinci v následujících dnech e, přeproběhla jednání e, přes prostředníky a potom, aby došlo k přímému jednání. My se snažíme toto urychlit a náš ministerský předseda se sejde s prezidentem Obamou ve Washingtonu. Tak a co děláme my a konkrétně já? Soustředujeme se na palestinskou ekonomiku a na takzvané budování kapacit palestinské ekonomiky. A pohovořím o tom, proč si myslím, že tato práce, které já říkám, přístup z dola nahoru, je životně důležitá. Pravda je totiž to, že když chceme, že chceme vytvořit že když chceme vytvořit řešení formou dvou států, tak jedinou možnost je to, že eh, se splní to, eh, co chce Izrael, že bude zaručena bezpečnost a eh, palestinci si myslí, že potřebují mít kapacitu, aby budovali svůj stát, jak chtějí. A tento stát musí být politicky reálný a politicky soběstačný a životaschopný. schopný. Takže tady máme tedy otázku budování kapacit institucí, která je zcela zásadní. A naše práce je přesně e, v této oblasti. V roce 2007 byla konference v Paříži pod francouzským předsednictvím nebo vedením jsme udělali spoustu e, dárcovské práce. My jsme, podle mé zkušenosti, eh, to bylo úspěšné a v uplynulých dvou letech došlo k podstatnému pokroku při budování palestinských institucí. A dnes na západním břehu, i přesto, že tam je spousta problémů a obtíží, tak eh, palestinské vedení a ministerský předseda Fayad eh, mají program. A toto je tedy základ, který se dá podporovat. E, takže tedy máme určitý základ a zákony pro občan, tak, takzvané občanský, takzvaný občanský dohled. A palestinská policie nyní e, udržuje pořádek. Byly vytvořeny orgány, bylo vytvořeno e, státní zastupitelství, Teď se tam vyře- eh, zpracovávalo v uplynulé době snad desetkrát víc eh, kaus, eh, než kolik se zpracovalo za posledních deset let. Takže je vidět, že se opravdu snaží, ale zároveň tam byly některé došlo k určitému částečnému omezení E, snížení omezení, snížení restrikcí. Jsou tam určité hlavní komunikace ze severu k jihu na palestinské území e, na západním břehu, kde byly odstraněny checkpointy, kontrolní místa. To umožnilo růst palestinské ekonomiky v uplynulém roce o 7 především na západním břehu, ale pořád ještě tam je spousta práce. A dovolte, abych analyzoval. Chcete, abych hovořil spíš krátce nebo podrobněji? takže může to být takže více nebo méně než 15 minut. Chceme 10 minut, kdyby bylo možné. Dobře, zkrátím to. Pokud tedy vezmeme opatření, se, na kterých pracujeme teď, tak vidíme, že pracujeme na řadě věcí. Snažíme se, aby palestinské bezpečnostní sily na západním břehu měly eh, více eh, svobody, dále vytvoře, vytváření průmyslových parků a podobných projektů. Na západním břehu už je jich teď pět a některé v následujících dvou měsících eh, budou dále otevřeny. Pak jsou takzvané velké balíčky, to jsou plány v oblasti oblasti cestovního ruku, ruchu a ekonomických otázek na západním břehu, které mají přinést prosperitu a pracovní místa. Dále se soustředňujeme na e, oblast C, která je 60 západního břehu. A samozřejmě podporujeme taky e, právní stát. Je na západním břehu spousta problémů a v Gaze e, je situace taky obtížná a já už jsem říkal a opakuji, že potřebujeme změněnou z politiku, e, pokud jde o gazu a je správné, že e, v uplynulých pár dnech došlo k přijetí dalšího balíčku, pokud jde o gazu a zmírnění situace tam, ale pravda je, že tam ta legitimní ekonomika často nemůže fungovat tak, jak by mohla a měla. E, obchod se tam realizuje přes tunely. A fakt je, že v Gaze tedy regulérní palestinský obchod fungovat nemůže a proto se tam obchoduje na nelegálním černém trhu. Takže máme v Gaze i velké infrastrukturní projekty proto, aby ekonomika začala dále normálně, normálně fungovat. To by velmi pomohlo. Dále eh, propuštění toho zajatého Eh, vojáka izraelského. To všechno eh, přispívá eh, k zmírnění toho režimu, který je tam teď. A schrnutí situace. Jsou tam krátkodobé politické otázky, to jsou ty rozhovory přes prostředkovatele a potom přímá jednání a z dlouhodobého hlediska budování kapacit a určitý rámec, právní stát, bezpečnost a tak eh, další otázky, včetně otázek týkající se kabinetu a eh, odstranění eh, restrikcí, aby mohla palestinská ekonomika růst. Takže to tedy chci říci na začátek. Myslím si, že až do těch událostí po roce 2000 je možné se dohodnout nebo dospět k dohodě o otázkách statutu pro palestinský stát. A potom eh, eh, pomocí dohody mm, uspořádat realitu a všechno, co je kolem toho v roce 2000 došlo k přerušení mírových jednání a proto máme realitu takovou, jako máme dnes. A pokud nebudeme moci budovat palestinský stát z dola nahoru, nepodaří se nám ho vybudovat hora dolů. E, to podle mého názoru je situace e, současných dnů je to zcela zásadní věc. Není, nejde o politická rozhodnutí. Pokud eh, budeme moci budovat palestinský stát z dola nahoru, máme daleko větší šanci na úspěch. Jak Izraelci, tak palestinci chtějí dva státy. Fakt je, že eh, čas nás tlačí. Je to velký úkol a čas udělat podstatné kroky směrem ku předu je teď, protože toto úsilí je jasné, čisté, legitimní a umožňuje dělat změny mm, e, e, e, na základní úrovni. Nejenom na západním břehu, ale také v pásmu Gazy. To umožní budovat budoucnost. Děkujeme vám, pane Blere. Nyní pronásledovat druhá výměna názorů. Eh, dotazy začnou paní, eh, od paní Jolie, která je předsedkyní výboru DV. Především vám chci poděkovat, že jste mezi nás přišel a podělil se o své zkušenosti. Máte mandát zvláštního vyslance kvartetu už po zhruba tři roky a stále je ještě 400 zůstat, o 350 ehm, checkpointů tam zůstává a jen 60 produktů, které v této situaci eh, smějí přejet eh, izraelské hranice do Gázy. 9 tisíc eh, položek by bylo ale zapotřebí na tento seznam. Prosím, vysvětle nám, jak si myslíte, že je možné uřídit tuto situaci, jak odstranit checkpointy, protože si nemyslíme, že je možné vést nějaké hospodářství eh, s pětistovkami checkpointů. A jak se chcete vypořádat s tím, že 9 tisíc položek produktů je nezbytné, je nezb, jsou nezbytné pro eh, gázu a nejsou tam nyní vpouštěny? Druhá otázka. 60 let už čekáme. A čekáme. Mikrofon, prosím. Nějak se mi vypnul, omlouvá se řečnice. Na co tedy čekáme? Slyšíme jen, jak málo se podařilo vykonat eh, za ty tři e, roky. Slyšeli jsme, jak strašná situace tam je, k jakému e, k jak m, mm, špatným podmínkám e, dospěla situace. Ráda bych slyšela to vaši analýzu. Především jedním z velkých problémů je, že když řeknete eh, lidem, že nejsou dobré zprávy, že jsou nějaké dobré zprávy, tak odpoví, co všechno hrozného se děje. A naopak, když jim řeknete jen to špatné, tak um, eh, opomíte to, že dochází i k pozitivním uh, věcem. Čeho bylo dosaženo za poslední tři roky? Palestinské orgány a pan Fajáci zasluhují eh, velikou, eh, velký kredit za to. Učinili velký kus práce před dvěma roky, když před dvěma a půl roky, nebo skoro tři, popravdě řečeno, když jsem poprvé začal se tímto zabývat, eh, tak jsem přijel do Nábulusu a dalších měst. Nyní tam ale jezdím pravidelně byly tam eh, milice, teď tam jsou palestinští eh, policisté. A na základě eh, změn už arabové a palestinští mohou přijít přes hranice, ekonomika se zlepšila, palestinský, palestinské orgány tento rok poprvé snižují podporu na jednu třetinu celého rozpočtu ze dvou třetin generovaného výnosu. Eh, můžeme také hovořit o investicích do mobilní telefonie. Ano, když se řekne, že je 550 checkpointů, můžeme to dál analyzovat. Klíčové checkpointy eh, mají nyní mnohem omezenější počet. Ano, některé ještě eh, tam jsou, některé jsou, ale už otevřené. Je třeba ještě pokročit mnohem dál. V následujících týdnech se budeme zabývat průmyslovým parkem, a tím betlemským projektem. Eh, budeme mít také konferenci eh, o investicích eh, v červnu a loňském roce na této konferenci o investicích se mnozí domnívali, že arabští investoři nepřijdou, ale bylo jich tam dvakrát víc, než jsme čekali. Je pravda, že nás čeká ještě velmi dlouhá cesta, ale mohu vám říct, že opravdu pokud nám to bude umožněno politikou, a to je, um, to je ještě nesela jisté, ale pokud se to povede, tak to, co se bude dít v Palestině, bude opravdu zajímavé a velice významné. Ohledně jednostranných gest mohu poznamenat to, co jsem se například naučil v severojském procesu, gesta, eh, mohou někdy mít větší hodnotu pro ty lidi, kteří je vykonávají, než pro ty, kterým jsou určena tato gesta. Eh, palestinský stát vzni- nevznikne proto, že my to vyhlásíme, ale proto, že se vyjedná, protože jedině tak může skutečně vzniknout. Já jsem přesvědčen, že to, co my můžeme skutečně udělat, a tam souhlasím s vámi, je eh, v aspektech, které jsou jasné a jisté, eh, že lze učinit víc, a tady bych mohl jmenovat celou řadu příkladů, jednotlivých eh, položek, které lze vykonat a navíc velice rychle musíme měsíce čekat na povolení věcí, které by šly velice rychle vykonat. Neboli můžeme eh, tlačit, jako Evropská unie, Spojené státy, kvartet, Evropský parlament to velice pomáhá. Jediným řešením, které může být trvalé, je to, aby eh, vznikla tato situace, která bude iniciovaná eh, na samostatné státy. Merci. Ano, děkuji a děkuji za vaše expoze. Kvartet, které vedete, eh, jistě Eh, může vést jednání. A přibližně před deseti dny, před dvěma týdny, došlo k dohodě, eh, které umožnilo také hovořit o vytvoření dvou států. Bohužel však izraelská vláda je velmi rigidní a eh, poněkud narušuje možnost dosažení tohoto cíle. Vzniklo na 1600 nových obydlí, která jsou eh, vlastně nelegální z, mezi, z hlediska mezinárodního práva. Eh, hovořil jste o checkpointech a v Gaze eh, děti eh, již nemohou chodit normálně do školy. Mnohé děti jsou podvyživané a nevidí před sebou žádnou perspektivu, nic než jen násilí. Váš dokument bude popisovat vznik palestinského státu a je to dokument z roku 2008, je to velmi ambiciozní ambiciózní dokument a e, je tam také popsáno, co se dá udělat, když jeden partner nedotržuje mezinárodní závazky a druhý jde cestou e, násilí. Již dva roky jste tedy eh, za vláštním vyslancem kvarteta a vaše představa o tomto konfliktu se vyvinula. Jakou bilanci byste mohl udělat eh, v souvislosti s činností kvarteta? Jak je nezbytné reagovat na výstavbu nových eh, obydlí ze strany Izraele, když se rozbíhají nepřímá jednání? A co co je možné učinit pro to, aby mezinárodní pravidla byla dodržována i Izraelem? Myslím si, že pokud jde o jakousi o balance sheet, o rozvahu, tak eh, jedna mezinárodní jednání eh, souvisí s vytvářením státu a s ekonomikou přímo na místě a e, to, v tomto jsme došlo k podstatnému pokroku. E, e, plán předsedy vlády Fajada, který byl představen na eh, pařížské konferenci, eh, se realizoval a dokazuje to. A já vám a další otázka byla, jak se vyvinulo moje vnímání během těch několika let. Já bych řekl, že eh, teď jsem přesvědčen ještě víc než předtím, že řešení z dola nahoru je jediným možným je to úzké pásmo. Lidé, kteří tam žijí, žijí opravdu jeden vedle druhého, těsně vedle sebe. A pravda je to, že Izraelci si dělají starost o bezpečnost a mezinárodní komunita eh, byla frustrovaná a rozhněvaná v uplynulých dnech. To je pravda, ale Izraelci opravdu mají problém s bezpečností a pokud to nepochopíme a nezaměříme se na to, tak nebudeme vědět, v čem spočívá ten problém. A jediný způsob, jak to řešit, je vytvořit, budovat palestinské kapacity. A klíčovou otázkou je, zda eh, palestinci prokázali, ukážou, že jsou schopni tyto kapacity budovat a já si myslím, že to prokazují. A pokud te tedy prokáží celé jasně, tak se Izrael může stáhnout. A toto se velmi zdůrazňuje. Jsou oblasti, eh, kde se nám, které se nám podařilo změnit šlo o reakci na palestinské podniky. Je to oblast A, kde palestinci kontrolují eh, eh, kontrolují a eh, zákonné a mají proto zákony. To jsou oblasti, kde opravdu mají vliv a my můžeme pomáhat palestincům konkrétně Eh, pokud jde o civilní policii, a to děláme, eh, tak eh, a, a dále můžeme pomáhat vlastně všem součástem palestinské zprávy, aby byli soběstační, aby sami vládli. Toto vždycky vysvětlí lidem západní břeh je rozdělen na oblasti A, B, C a oblast C je pod správní kontrolou Izraele a je to 60 úzilí, úz, území. A palestinci nemohou rozvíjet tuto část území bez povolení. A je velmi e, naléhavé toto eh, povolení získat pro budování vesnic eh, komunikací. Jeden z těch projektů je například eh, bytový projekt, jde o budování v městě, které bylo palestinců po mnoha let. Je to na sever od Ramaláhu. My jsme proto získali velmi dobrou strukturu to řešení ovšem eh, bude problematické, bude to trvat dlouho, ale jsem přesvědčen o tom, že i když to bude trvat dlouho, podaří se nám to. A tedy, když vezmeme tu, řekněme, ekonomickou rozvahu, tak potom máme Eh, to pásmo eh, Gazy, které je problematické po dlouhou dobu. A na západním břehu už vidíme možnost určitého rozvoje státu. Tam to může být rychlejší a potřebujeme veliké mezinárodní úsilí eh, ve směru k palestincům i Izraelcům. Děkuji vám. Nyní bych navrhla, aby poslanci položili tři otázky a potom byste na ně odpověděl na všechny, abychom dali příležitost co nejvíce kolegům. A e, vyzvala bych své kolegy, aby se omezili na jednominutové dotazy. Děkuji, paní předsedkyně s určitou dobu jsem e, byl e, ve dolní e, komoře a byli jsme svědkem toho procesu a je určitě, působí zde určitá chemie, která může umožnit ten konflikt, ukončit ten konflikt, který trvá už tolik let. A Eh, hovoříte o budování kapacit, ale pokud nemáte eh, důvěru a tu politickou mm, chemii, eh, která fungovala v případě Johna Majora, tak kdo tu práci udělá? Protože nemůže, Můžeme tedy budovat část Palestiny z prostředky Evropské unie, ale kdo udělá ten zbytek té práce? Protože tady potřebujeme ještě důvěru a právě tu chemii. Eh, paní Tarsel, prosím. Thank you very much. Uh... Děkuji. Pane Blaire, vy jste velice zkušený evropský politik. Evropská unie je největším obchodním partnerem Izraele. Nicméně naše politiky nedokázaly přispět k řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinou. Chci se vás zeptat na vaše zkušenosti s konkrétními chybami, kterých jsme se dopustili za tyto léta jako EU. Prosím, odpovězte na to. A jaké změny byste navrhl v našich politikách? Pan Michael Cashman. Děkuji, paní předsedající. Vítejte, pane Blaire. Já bych navázal na pana Devu. Já jsem také mm, rozený optimista a jsem přesvědčený jako vy, že je třeba lidem zajistit bezpečnou budoucnost, bydlení, vodu, e, zdravotní péči. A problémy vznikají, protože eh, lidem tato práva jsou často upírána. Uznáváme, že palestinci se snaží o rozvoj a vybudovat dva státy. Nejsme si ale jisté, že to tež se eh, děje i na izraelské straně. Co tedy v politických, eh, z politické strany děláte? Proto, protože někdy eh, slova v politice zastěňují eh, to, co se skutečně děje. Můžete nám to prosím objasnit? Moje dva blížší kolegové se zmiňovali o zkušenosti ze Severního Irska. Naučil jsem se tam několika věcem. V tomto procesu severoirském. A že nic není eh, tak zle, jak to vypadá. Eh, to sice nevypadá dobře, je eh, eh, Teď probíhají vyjednávání za mm, pomoci prostředníků. Pokud dojde k přímou vyjednávání, bude to ještě lepší. Ale jde o to, abychom řešili to, co se děje právě teď. A já jsem se naučil to, že nikdy se člověk nesmí vzdávat za žádné situace a musí řešit každodenní problémy. Za druhé, Vždycky má člověk volbu. Toto je veřejné schromáždění a každý, kdo tedy má co dočinění eh, s problémem izraela a Palestiny, má své vlastní osobní představy o tom, co by se dalo udělat a svou vlastní osobní frustraci o tom, co se neučinilo. Ale moje zkušenost eh, ze severského procesu spočívá v tom, že když že můžete vyjádřit svou frustraci, ale dbejte, eh, dávejte pozor na to, že o den později opět budete vyjednávat s oběma stranami a proto je třeba vést trvalou interakci s oběma stranami, s Izraelci a Palestinci. A moje eh, přesvědčení o tom, jak se buduje důvěra, spočívá v tom, že důvěra se buduje činy. To vám opravdu teď chci zdůraznit. Do roku 2000 se to dalo vybudovat ještě slovy, tato důvěra. Rozdíl současné situace spočívá v tom, že teď už to slovy nepůjde, je třeba budovat důvěru prostřednictvím činů. Často to mm, lidé nevidí z izraelského pohledu, já chápu proč, ale tohle bych rád eh, zmínil. Z izraelské perspektivy, protože eh, nevyřešíte problém, pokud je nevidíte s obou dvou stran. Oni říkají, dobře, my si vezmeme osadníky a, a dostaneme spolu s tím Hamas a budeme mít velký problém. Toto všechno mi nemusí nikdo vysvětlovat. A proto, když Izraelci se dívají na to, co se děje na západním břehu, sledují, co se stane na tom malém kousíčku území, kde lidé žijí bok po boku. Pro Palestince zase platí to, že si říkají, my děláme to, co můžeme, co od nás ještě chcete, aby vznikl životaschopný palestinský stát ale je to důsledek toho, co se stalo za poslední léta. V tomto důsledku eh, důvěra byla rozbita. Proto je třeba budovat důvěru nadále pozit, činy nikoli slovy. A mm, zde za EU, co bych mohl říct? Já bych neřekl, že to je přímo chyba, ale je to taková eh, rada, eh, o které se hovořilo na setkání ministrů na obědě. Evropa eh, si přehrát politickou úlohu. Američané, o Američané se říká, že oni eh, hrají, a, eh, ale s penězmi, které tam platíme, bychom opravdu měli hrát politickou úlohu. Já bych tedy chtěl, moje rada je, abychom hlal, hrali politickou úlohu tím, že se zaměříme na to, co skutečně můžeme udělat a co děláme a co nikdo jiný učinit nemůže což je podporovat Palestince v jejich eh, eh, budování kapacit a budování eh, státu. Pokud se toto uskuteční, a já si myslím, že tam bychom mohli poskytnout mnohem víc pomoci, než konáme, tak bude otevřená cesta pro politiku. Pak pro naši politiku, protože pak budeme klíčovými hráči. A na základě našich činů vybudujeme důvěru. Měli byste vědět, že lidé z Evropské unie jsou e, přímo na místě, spolupracují s tamní policií palestinskou a vykonávají ohromný kus práce. Nicméně pokud jde tedy o věc, kterou bychom neměli opakovat z minulosti, je to právě to, že bychom měli hrát tu úlohu, která nám náleží podle toho, co tam konáme. Je možné, nehledě na potíže přemýšlet o tom, jak všechno opět dát dohromady. Ovšem dojde k tomu pouze tehdy, když vznikne důvěra v to, že e, vyjednávání povede ke zdárnému cíli. Děkujeme, říká paní předsedající. Ano, my jsme tím nejdůležitějším e, platičem, nikoli však hráčem. Paní de Kaiser. Merci. Mm, děkuji. Pane Blair, je pravda, že jsme velkou naději vkládali do akce, kterou eh, se, která se realizovala v Gaze ale já se vás nechci dotazovat na tuto záležitost. Možná, že mezinárodní podmínky nebyly zrovna dobré. Možná, že dnes s panem Obamou a paní Ashton bychom mohli jít dále, ale s jednou věcí nesouhlasím, tedy s tím, co jste řekl ohledně bezpečnosti. Řekl jste, že je zde otázka bezpečnosti, je zde zájem bezpečnosti eh, Izraela Izraela a jakmile bude vytvořen palestinský stát, tak vše bude lépe. Ano, my máme určitý pocit solidarity eh, s bezpečností v Izraeli, ale tím více eh, také odpovídáme za bezpečnost palestinců. A právě tato dvojitá koncepce bezpečnosti je to, co mě zajímá eh, z vaší strany. Během posledních let bylo na 10 či 20 zavražděných palestinců za měsíc a jeden za Izrael. V tomto parlamentu jsme veškeré typy násilí odsoudili. Odsoudili jsme teroristické akty, ale eh, také eh, všechny problémy eh, s bezpečností. A já bych chtěla teď pochopit, co se děje na obou stranách. Nemůžeme hovořit o bezpečnosti bezpečnosti eh, Izraele bez toho, abychom hovořili o bezpečnosti eh, palestinců. To je jediný bod, eh, kdy s vámi nemohu souhlasit. Paní Deocharus? Thank you, chair lady. Děkuji vám, paní předsedající. Já budu hovořit řecky. Pane Blere, prosím, vezměte si sluchátka, pokud nerozumíte plně řecky. Παρακολούθησαμε πόσο ζήλο Υπερασπιστήκατε την απόφαση σας να παρέμβει. Já jsem sledovala to, jak jste se velkým angažmá bránil nasazení Velké Británie v Iráku a proto se chci zeptat, zda existují politické prostředky proti politice osídlování Izraele v obsazených územích. Jak bychom mohli eh, postupovat eh, proti infrastrukturám, eh, které jsou narušovány Hned, když se budují infrastruktury eh, na západním břehu a jinde, eh, tak izraelské orgány eh, toto zase poničí. Jak je možné na to reagovat? A ještě k osídlování. Chtěl bych, chtěl bych je připomenout, že je válečným zločinem takto postupovat a veškeré snahy o řešení jsou tímto zablokovány také eh, jiné násilné činy byly eh, odsouzeny i v sousedních zemích a Velká Británie nepodnikla nic eh, proti takovýmto postupům. Vítám vás zde, eh, pane Blaire. já se zeptat na Gázu. Samozřejmě, že nás velice mrzí eh, smrt civilistů na obou dvou stranách. Eh, Stran. Chci zeptat na Betlehem. Byla to jedna z vašich priorit na dva roky. Tam teď e, 5% hm, vody pitné. Co se dá učinit pro to, aby se tamní plány tedy naplnily? A taky se chce zeptat na to sdělení z minulého týdne ohledně sjednocení Palestíny. Jak reagujete na kritiky, že se zabýváte politikou západní břeh co nejdřív a ostatní až poté? A potom na základě zkušenosti Severního Jirska, když se podíváte na Hamas, vzhledem k vašim zkušenostem eh, boje proti terorismu a boje za mír, díváte se na Hamas jako na organizaci, která je na cestě k míru? Big questions, yeah. Toho... Je to hodně otázek. Tak první otázka týkací se bezpečnosti a eh, palestinských orgánů. Jediné možné řešení, které funguje, je mírové řešení a to je podle mého názoru realita. Jeden z důvodů, proč je tak důležité vytvořit, eh, budovat palestinskou kapacitu eh, pro vládu zákona, je, jak říká palestinský prezident, eh, jeden zákon, jedna puška, jeden orgán, jedna autorita. Palestinská zpráva má prostředky vynut si vynutit si eh, zákon práva, právní stát. Takže eh, musíte vidět eh, různé dimenze, které tady jsou pro mnoho palestinců na západním břehu, když se dívají na to, co se eh, děje eh, jinde, jsou nezákonné akce, takže jsou eh, určité argumenty v tomto smyslu. A bezpečnost Eh, nakonec bezpečnost v tom řešení eh, přijde. Ale budování kapacit pro Palestince je tak důležité právě proto, že jak se stalo před několika měsíci, pokud dojde k výbuchu násilí mezi eh, rivalskými gengy tak, eh, sam, tak eh, samozpráva nebo prostě autorita, orgány eh, státu mohou zasáhnout. Prostě tak to je. A problém je, že část lidí na tohle to nemyslí, že, si my, že myslí jenom na velká jednání a taková, takové věci. Ale fakt je, že vlastně otázka bezpečnosti leží právě v tomto, protože je tam pokračující konflikt a nerovnováha sil tomu přispívat. Takže jediné možné řešení je, aby eh, lidé eh, v míru eh, žili a uznávali palestinskou autoritu, která bude mít tedy opravdu pravomoci. Problém bezpečnosti spočívá v tom, že omezení palestinského života, problém té okupace eh, a ome, eh, eh, okupace omezuje běžný život, ale fakt je, že přestane existovat pouze, pokud palestinci budou mít dostatečnou kapacitu při budování právního státu. A to je argument pro nás, argument, který máme. A já bych vás vyzval, abyste se podívali, co eh, lidé, co palestinci opravdu dělají v Ramalahu, Nablusu, v Jerichu, v Dženinu a v dalších místech, eh, protože to by bylo zcela průkazné, protože e, jsou projekty. My teď například v tom projektu, jak jsem se zmiňovala, v tom stavebním, e, máme už povolení na získání materiálu a jakmile budeme mít všechno, tak ten projekt e, začne a musíme ho budovat velmi rychle, protože je to závod s časem. A já se teď dívám, ale sleduji i dlouhodobější otázky, které se týkají eh, například eh, elektřiny nebo rozvodu elektřiny. A Hamas nemám vůbec žádných pochyb o tom, že pokud je e, takový silný moment, který posouvá ten proces, tak je to právě e, ta naděje, že vidíme e, někde mír. A pro Hamas to bude otázka volby. Buď se mohou účastnit toho procesu, anebo zůstat stranou. A já jsem přesvědčen o tom, že pokud většina lidí pásmu gazy uvidí, že je reálné řešení eh, palestinského státu bude chtít dva státy. Protože já jsem eh, v Gaze byl a vím, jak to tam je. Jsou tam prvky tom Hamasu. Eh, lidé prostě nechtějí s ním komunikovat, nechtějí s ním mluvit. Není komunikace ale tohle to nakonec by bylo snadné rozhodování, pokud by eh, ten eh, proces postupoval. Eh, pane Blere, další otázka. Měl jsem možnost soukromně navštívit Izrael a západní břeh a Gazu a nezdílím váš optimismus na základě toho, co jsem tam viděl, protože západní břeh teď vypadá jako eh, švýcarský ementál. Každá eh, ze stran eh, si tam namalovala červené linie. A to, co teď vidíme v poslední době v Jeruzalémě, byl Joe Biden a oznámil ty stavební eh, akce určité eh, v západní, eh, ve východním Jeruzalémě a to rozhodně nepomůže budování důvěry. Netanyahu hovořil s Angelou Merkel a to všechno mě vede k tomu, abych si myslel, že je těžké být optimistický. Měl jsem velmi mladého izraelského průvodce, protože E, e, a ten mi říkal, že nakonec to rozhodnutí e, dvou států nebo systému dvou států bylo vytvořeno už dávno. A ten mladý Izraelec mi říkal, ale čas běží nejenom ne a palestincům, ale nám. A já jsem říkal, a jak tomu mám rozumět? A on říkal, palestinci nebudou chtít řešení ve formě dvou států, budou chtít jeden stát se stejnými právy pro palestince Palestince. A Izrael samozřejmě jim ta práva eh, nedá, protože eh, by to byl režim apartheidu. Takže eh, toto je tedy moje hodnocení. Já chci se zeptat, jaké je vaše hodnocení a vaše interpretace. A dále, jaký váš přístup? Pozvat obě strany? My jsme spolu s vámi vlastně Eh, ničeho zatím nedosáhli. Eh, Miloševič nechtěl podepsat dohodu a nakonec musel. Proč ne, nemáme stejný přístup i v tomto případě? Pane Blair, já bych vás chtěl také přivítat na našem zasedání. Po tolika letech a po obrovské tragédii palestinského lidu, je nyní nezbytné jasně říci, že diplomat by mohli zastavit svou činnost a bylo by nutné něco učinit konkrétně, tedy aby po slovech následovala následovaly činy. Vy jste diplomatem par excellence, ale musíme zohlednit také to, že v určitém okamžiku diplomacie musí eh, se zastavit. Je nutné eh, nechat následovat činy. Eh, vy jste vyslal britské síly do Iráku a donutil jste je hledat tam chemikálie a chemické zbraně. Takže chci říci, že jenom reagujete eh, diplomaticky na problém, který je čím dál tím nesnesitelný, ale tak není možné dosáhnout úspěchu. Pokud byste chtěl pokročit v této otázce, kdy si stanovíme určitý cíl, kdy je možné říci, že Evropská unie prostě musí zasáhnout a, a již nemůže takto pokračovat v souvislosti s Izraelem. Pan Tanok? Uh, Děkuji, paní předsedající. Vy jste zvláštní vyslanec. Jedním z hlavních postav je Rusko ve kvartetu. A Bush se zabýval štěpným materiálem pro bomby Eh, Rusko tehdy eh, brzdilo v Radě bezpečnosti, pak vznikly sankce proti Iránu, pak válka proti Libanonu, eh, kdy Rusko dodávalo přes Sýrii Hezboláhu zbraně. Jak chcete ujistit Izrael, že kvartet vůbec má mírové mm, úmysly? A jak například se financuje takové Conflict Forum, což je nevládní organizace eh, v Palestíně, ale eh, může mít eh, styky s Hezboláhem. Bill Newton Dunn over here. Um... Bill Newton Dunn, já jsem zde. Hovořilo se o Severním Rusku jako paralele. John Hume dostal radu, pardon, cenu za mír. John mi vysvětlil, že tehdy vysvětlil EU, eh, e jak má postupovat s Jerry Adamsem. A Irsko a Velká Británie tehdy eh, byly eh, obě dvě země v EU, takže to bylo jednodušší dělat prostředníka. Teď ale na středním, na Blízkém východě nemáme žádnou zemi, která by byla v EU. Já bych chtěl, abychom mysleli na rovná práva, rovné příležitosti, abychom zapomněli na to, co se udělalo špatně. Ty dotazy jsou stále zajímavější. Těší mě to, že John Hume vysvětloval, jak to je s Jerry Adamsem. Rád bych měl kopii toho vysvětlení. To by bylo docela užitečné po celém světě, tak mít takovýto návod. A možná zvlášť u nás doma Velké Británii. ale seriózně se k tomu vrátím až za chvíli. Ohledně západního břehu. Ohledně optimismu, ano, když řeknete, že se děje něco dobrého na západním břehu, můžete namítnout, že to je přehnaný optimismus. Já jsem si dobře vědom těch nebezpečí a rizik, o kterých hovoříte eh, ohledně západního břehu. Já jsem chtěl uvést jen to, že, že když se podíváte na život ve velkých palestinských městech a srovnáte je s tím, jak byla situace před několika lety, tak je tam rozdíl. Což samozřejmě ještě nezmenšuje zálnost, kterou je třeba ujít k cíli. A co se týče řešení eh, jednoho státu. Já vím, že eh, Izraelci a Palestinci eh, o tom také hovořili, ale já si nemyslím, že něco takové mohlo fungovat nevím, jak by to mohlo být spravováno účinně. Důvod, proč se mm, došlo k tomu řešení dvou států, nespočíval v tom, jak se někdy děje, že dochází k tlaku různých událostí, a pod tlakem odalostí se k tomu dojde. Ne. Ale protože z rozumných důvodů lidé neviděli žádné jiné schůdné řešení. Je tu prostě eh, palestinská populace, izraelská populace, 20% izraelské eh, populace je arabská, na druhé straně eh, Palestiny také chtějí stát dost a Izraelci se nechtějí stát svého státu. Takže já si myslím osobně, že vím, proč lidé jdou za tímto řešením. Eh, vím, že se s tím pojí velké množství frustrace, ale je to řešení. Zde kolega se zmiňoval o tom, že diplomacie třeba nahrazit akcemi, sankci proti Izraeli a podobně. Nemyslím, že by se to stalo a za druhé si nemyslím, že by to bylo správný způsob, ale když mi někdo řekne, že jsem dobrý diplomat, je to příjemnější než mnoho jiných slov, která mě eh, byla dříve určena už. Co se týče té konkrétní nevládní organizace, eh, Rusové a způsob, jakým vyjednávají s Američany a Iránci. Musím říct, že co se týče mé vlastní práce, a když já jsem začal pracovat eh, v kvartetu eh, s OSN, Amerikou a eh, Ruskem, není to zrovna to nejšťastnější spojení, jak, jak ale je třeba takto jednat. Ohledně myšlenek nebo představ Evropské unie bych rád řekl, že eh, regionální eh, přístup má něco do sebe. Ale aby fungoval regionální přístup, musí se pohybovat před mírový proces. Nemyslím si, že nejdřív bude regionální přístup a pak teprve Eh, mírová iniciativa. Když začala mírová iniciativa v roku 2002, bylo to velice důležité, ale já pořád opakuji v Izraeli, že to byl obrovský skok před pro arabský svět. Neopomíjejme tuto příležitost, kterou nám to poskytuje. Je to legitimní základ, na kterém mohou lidi diskutovat a, a vést vyjednávání. A já jsem přesvědčen, že dokud nezačne znovu politický proces, tak další vyjednávání bude velice další vyjednávání o regionálním přístupu bude velice obtížné. Ale pokud k tomu dojde a my eh, rozhýbeme eh, tuto stagnující situaci, tak to bude veliký úspěch. Předsedající, Dámy a pánové, tímto jsme dospěli ke konci eh, tohoto slyšení. Bylo to opravdu velice zajímavé a plodné odpoledne. Jenom bych ráda poděkovala všem eh, členům parlamentních výborů, kteří se účastnili, eh, tlumočníkům a zejména bych chtěla poděkovat našemu zvláštnímu hostu, panu Blairovi, že se s námi podělilo o eh, své myšlenky. Děkujeme.